tedy naší úlohou, abychom pokračovali v této práci, byť za velice obtížných podmínek. Neměli bychom být nějak odrazeni, odrazováni od toho, co děláme.